Dobré ráno, kolegové. Máte před sebou návrh pořadu jednání a dále schválení zápisu z ledna 20. 21. Jste s tím spokojeni? Ano, děkuji. Dalším bodem dnešního pořadu jednání jsou sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory na posledním jejich zasedání. Thank you. Tea, please. How's that? Takže ke zpravodaji o rozpočtu eh, společ, eh, skupina ECR poskytne svého zpravodaje, ale samozřejmě za podmínky souhlasu nového výboru po volbách. Pokud je o nominaci zpravodajů, bylo rozhodnuto, o třech návrzích k pravidlu 21, k hlasování, že tady nepojedeme po vlastní linii, pokud je o stanoviska návrh směrnice o snížení národních emisí určitých atmosférických znečistujících látek. Zodpovědným výborem příslušným je pro je životní prostředí. Rozhodnutí bylo, že nový výbor má rozhodnout, zda eh, budou chtít zpracovat stanovisko po volbách. To tež platí eh, pro nařízení ohledně znečistujících látek způsobených silničními vozidly a pokud jde o další bod zpráva, eh, komise o předběžné zprávě, o pilotní fázi, o iniciativě, o obligacích. Tady bylo rozhodnutí pozvat komisi, eh, která předloží nebo přednese prezentaci o eh, budoucím plánu. Další zprávy, modrá energie, aktivity Evropské unie, obecná zpráva eh, výboru AFKO a také Evropský parlament a Rada a e, výbor regionu, politický klimatický rámec o klimatické o energetice a také e, snížení emisí znečišťujících látek. To opět bude příslušet novému povolebnímu výboru, aby rozhodl. Koordinátoři vzali na vědomí e, zprávy o komitologii 4 a 5, pokud jde o aktiv přenesené působnosti koordinátoři se rozhodli schválit přístup uvedený v dopise pana Kalase, pokud jde o různé koordinátoři odložili schválení hodnocení dopadu komise, pokud jde o gigalinery na příští zasedání a vzali jsme na vědomí dopis výboru pro životní prostředí o právo na vodu a také dopis pana Moreira o transatlantickém obchodu a investičním partnerství. Máte někdo k tomu otázky? Pokud jde o e, zprávy koordinátorů, paní Ayala Sender se hlásí. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla pouze dát do zápisu že na zasedání eh, koordinátorů bylo přijato rozhodnutí, myslím, o aktech v přenesené působnosti, o facilitě eh, Connecting Europe, mm, propojení Evropy. Jsem ráda, že mm, rozhodnutí takto dopadlo. Myslím, že je to správné rozhodnutí. Bylo by se mi líbilo, kdybych byla bývala pozvána na toto zasedání, když bylo toto rozhodnutí přijímáno aby mm, se nikdo nedomníval, že eh, se toho nechci účastnit. Já se snažím pomoci, kde jen to je možné. Ale tak toto obvykle běží. Byla bych mm, ráda bývala přítomna při rozhodování. A také bych chtěla nechat dát do zápisu, že eh, ve španělském znění v kapitole 6 eh, bod 17 je chyba. Tam se praví, že víceleté programy a roční programy ehm, budou schvalovány nebo jsou schvalovány aktiv ehm, přinesené působnosti. Není tomu tak, eh, jsou totiž schvalovány prováděcími akty. Chtěla bych poukázat na to, že španělské znění v kapitole 6 článek 7 17 musí být upravena. Dobrá, podíváme se na to a upravíme to. Vyslechli jsme vaše stanovisko. Dobrá, má ještě někdo něco jiného? Dalším bodem tudíž je zhlasování. Here we go. So, this is the Naidi. Balík eh, na JADES 2. Spravodajem je paní Wortmann Kohl. Takže začneme testovacím hlasováním, tak jak to obvykle děláme. Zahajuji hlasování a pouze testujeme, jestli zařízení funguje. Eh, hlasovali všichni. Ne, ještě můžete, kdo potřebuje, ještě stále můžete hlasovat. Končíme hlasování. Nikdo mm, nepřebývá, takže eh, můžeme eh, začít. Jedná se o E, návrh nařízení Evropského parlamentu a rady upravící e, nařízení rady číslo 718 z roku 99 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva společenství. Mm, bylo mi řečeno, že mám e, přečíst celý název. Takže k prvním třem pozměňovacím návrhům nehlasujeme, takže můžeme hned přistoupit k pozměňovacímu návrhu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Employment 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Employment 5. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končíme hlasování. And that is rejected. Employ- Zamítnuto. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme ještě jednou pozměňovací návrh 8. Myslím, že jsem to odhadl dobře, ale prověříme. Končíme hlasování a je to zamítnuto. Konečné hlasování zahajují. Hlasovali všichni. končíme hlasování. 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, takže schváleno. Legislativní uh, usnesení, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Stejný výsledek. 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Schváleno. A nyní eh, rozhodnutí o meziinstitucionálních eh, jednáních. Kdo je pro? Elektronicky? Dobře, tak elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Ano, elektronicky je to schváleno. A nyní Druhá zpráva od Korin, jedná se o návrh směrnice o technických požadavcích pro pravidla vnitrozemské dopravy, zrušení směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/87. Takže eh, pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17 pro? proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměvací návrh od pana Fidanci. Má někdo proti tomu námitky? Pokud nikoli hlasujeme, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Sedm další pro, proti, zdrželi se, schváleno 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 je lingvistická úprava, 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Oral amendment from Mr ústní pozměňovací návrh od paní Tykal. Má někdo proti tomu námitky? Pokud ne, tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se a nyní zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 13 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 14 pro, 19 proti, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 15. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 3 od zpravodaje. Máte k tomu námitky? Pokud ne, tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A 5 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A konečné hlasování zahajují. Končím hlasování. 32 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, schváleno legislativní usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Kon- hlasovali všichni? Někdo nám chybí? Končíme hlasování. 31 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Také schváleno, blahopřeji paní Wortman Kohl. Nyní přejdeme k návrhu usnesení týkající se schválení evropského rozpočtu a začneme s Evropskou komisí. Takže budeme postupovat dál v této sestavě? Takže pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Jednička odpadá, takže kompromis 1, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozňovací návrh zpravodaje, jsou tady nějaké námitky? Pokud ne, tak kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 9, tady máme hlasování po částech. Za prvé, tedy hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část S, sun S, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A závěrečné hlasování, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, je to schváleno. A další se týká implementace rozpočtu železniční agentury. A týká se to finančního roku 2012 a nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 hlasujeme po částech, o což požádala ALDE, takže první část calls for the seat. pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 25 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. A pak druhá část. Já si myslím, že když žádáme o jednotné, jedno sídlo, tak to musí být ve stejném místě. Takže pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 28 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, je to schváleno. Další zpráva pana Dantana je návrh stanoviska týkající se udělení absolutoria za rok 2012 v oblasti SAZAR bezpečnost letecké navigace. Jenom jeden pozměňovací návrh pro proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 1 proti, 1 se zdržel, schváleno. A nyní jsme u návrhu stanoviska týkající se absolutoria u MSI. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, schváleno. A další zpráva pana Dantana se týká EASY. Týká se to udělení absolutoria za rok 2012. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. A závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, je to schváleno. Takže pan Dantan to všechno skvěle zvládnul. A nyní bych vám chtěl sdělit, že pan Košieri eh, Joe, je mu dneska 21 let, takže mu blahopřejeme. A dále máme na programu prezentace generálního ředitelství MOVE a to se bude odehrávat za zavřenými dveřmi, takže prosím,